pan Christian Sidiu Bušoj. Prosím, máte slovo. Děkuji eh, Děkuji, vážený pane předsedo. Toto téma je nesmírně důležitým tématem možná jsme si mohli zvolit trošku lepší čas, lépe to načasovat, aby jsme zde měli opravdu více posluchačů a více poslanců. Samozřejmě, že tento problém je nesmírně zásadní pro mnoho našich občanů a musíme proto nalézt jasné řešení. Musíme stanovit jasná pravidla do budoucna, pokud je o ochranu našich eh, spotřebitelů, klientů, bank, především s ohledem na to, že eh, zde vidíme obrovské disproporce, pokud je o jednání mezi bankami a klienty, je to samozřejmě velice nevyrovnané, jsou to velice nevyrovnané vztahy. Samozřejmě, že nesmíme ale zapomenout na všechny elementy, které se týkají tohoto problému. Řešení musí být proporční, musí být velice vyvážené. Pane komisáře, v tom máte pravdu. Ovšem zároveň potřebujeme jasně vědět, o jaká řešení půjde. Například pokud jde o fyzické osoby, o jejich možnost plácení, musíme samozřejmě oddělit určité eh, aspekty, které se týkají fyzických osob a institucionálních klientů. My jsme to udělali u nás v Rumunsku nedávno. Děkujeme říká pan předseda. A nyní v neposlední řadě na závěr pan Jonathan Hill, pan komisař. Prosím, dávám vám slovo. Vážený pane předsedo, děkuji. A rád bych poděkoval mnoha kolegům. Ano, je to samozřejmě rozprava v tomto čase, kdy máme téměř poloprázdný hemicykl. To je smutné, protože je to téma nesmírně důležité samozřejmě. Pokud jde o několik témat, několik myšlenek, které vyplynuly z této rozpravy, možná to nejdůležitější je otázka, co můžeme udělat, abychom ochránili spotřebitele do budoucna. Částečně několik kolegů se o tom zmínilo, je samozřejmě ta směrnice, která by měla vytvořit určitý rámec pro úvěry v této oblasti, určitá ochrana lidí, kteří například si půjčovali v rámci těchto, tohoto produktu, ze kterého potom vyplynuly vyšší náklady na jeho splácení. Ovšem samozřejmě jsou to i otázky zlepšení retailového trhu, bankovního trhu v celé Evropské unii. To je samozřejmě. A my v tomto ohledu potřebujeme více transparentnosti, musíme se snažit eh, v retailové oblasti zvýšit Eh, velikost tohoto, rozšířit velikost tohoto trhu, aby klienti eh, bank skutečně měli možnost široké škály různých produktů, které jsou na trhu k dispozici. Pan Kelly se o tom zmínil, když se podíváme na ocenění určitých finančních produktů v Evropské unii, tak se na opravdu různí ceny těchto produktů a v podstatě vlastně retailové finanční služby, ta zelená kniha, kterou jsem zahájil proces, na kterém pracujeme, se snaží o posílení jednotného trhu pro retailové, pro maloobchodní Eh, bankovní služby. A to znamená samozřejmě pro malého klienta a ne pro institucionálního klienta. To znamená, že nám leží na srdci miliony našich drobných klientů. Tím jsem začal. Potřebujeme vytvořit opravdu silný, jednotný trh pro retailové finanční služby a to je propojeno přímo s jednotným trhem pro kapitál a pro volný pohyb kapitálu. Mnoho kolegů se zmínilo o této hodnotě EU. A to potrhuje přístup Evropské komise, pokud jde o tyto úvěry v cizí měně. Mnoho kolegů se o tom jasně zmínilo, je důležité dosáhnout toho vyváženého řešení na jedné straně zájmy spotřebitele a, na dru- a to samozřejmě, to je správné, aby členské státy prováděly konkrétní kroky a chránili zájmy svých potřebitelů, to je samozřejmé. Ovšem zároveň, pokud chceme, aby jednotný trh a kapitál dále rozkvétal, abychom ho posílili, rozšířili, tak musíme samozřejmě mít i právní rámec, který funguje a který musíme respektovat. A musíme zajistit to, že vlády, pokud přijmou takové kroky, samozřejmě perfektně pochopitelné pro ochranu svých spotřebitelů, že to musí udělat v rámci tohoto existujícího zákona, této legislativy. A toto je podstatou přístupu Evropské komise. Pracovali jsme na tom samozřejmě s mnoha členskými státy. Konkrétní dotazy. Kolik členských států konzultovalo komise předem ohledně těchto opatření? členské státy nemají povinnost konsultovat komisi před přijetím národní legislativy v oblasti finančních služeb. My monitorujeme určitá opatření v Rumunsku a Polsku, protože toto jsou členské státy, které nám poskytly návrh legislativy a zároveň, už jsem se o tom zmínil, vedeme diskuze s chorvatskou vládou a snažíme se o vyvážené řešení této obrovské výzvy, které čelíme. Není tomu tak, jak bylo řečeno, že snad komise se snaží mm, nějak pohnat tyto země před nějaké řízení o neplnění povinnosti. To skutečně tomu tak není. Já doufám, že jsem velice jasně řekl, že je samozřejmě pochopitelné a vhodné, aby země a vlády přijaly konkrétní opatření pro ochranu svého spotřebitele. Ovšem ta otázka retroaktivity je nesmírně závažná zároveň určitá přiměřenost je nesmírně závažným aspektem v tomto ohledu. Žádná diferenciace zde neplatí, pokud jde o vlády a jejich zákony, které, které, které jimi se snaží chránit své občany. Já skutečně doufám, že nalezneme praktické řešení problému, kterým čelíme. Cítím z vaší strany, z mnoha vás podporu našemu přístupu osobně jsem velice zaangažován v tomto ohledu, diskutuji o tom s jednotlivými ministry a skutečně věřím, že budeme schopni dosáhnout tohoto pokroku ve prospěch určité jasnosti, právní jistoty v této oblasti pro finanční instituce, ale i pro spotřebitel. Pokud je o Chorvatsko, my nadále hodnotíme stávající situaci a uvidíme, zda jejich kroky jsou kompatibilní s jednotným trhem a se závazky ze strany Chorvatska ve vztahu k naší legislativě. My samozřejmě budeme vyvíjet určitý tlak v tomto směru a budeme provádět diskuse s jinými eh, zeměmi, eh, která zvažují opatření u úvěru v cizí měně, tak jenom proto, aby jsme ověřili, že jsou v souladu s evropskou legislativou. Je to závažné téma a já samozřejmě se tomu budu nadále věnovat a přijmeme potřebná opatření pro zajištění toho, že náš spotřebitel je chráněn, ale zároveň, že máme společný rámec, že respektujeme společný rámec a že investoři skutečně mají důvěru v tyto investice, protože pokud chceme podpořit růst a pracovní příležitosti, jakož i investice a chceme budovat kapitálovou unii, podniky musí mít určitou jistotu a vědět, že mohou investovat dlouhodobě. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda, vážený pane komisaři. Rád bych vám poděkoval, pane komisaři, za toto nesmírně důležité vystoupení na závěr naší dnešní diskuze. Tím končím dnešní rozpravu zápis.